Má někdo námitky? Není tomu tak. Takže tímto je zápis ze schůze e, přijat. Další bod je mé prohlášení k rozpočtovému postovu 2013 a činnost dohodovacího výboru. Dámy a pánové, vážení kolegové, minulý minulé úterý podle článku 214 eh, doběhlo eh, rozpočtové řízení. Delegace Rady a parlamentu se neschodly na společném eh, návrhu. Tím je rozpočtové řízení tedy předběžně stroskotalo jak je stanoveno ve smlouvě pro tento případ. Nyní je na komisi, aby předložila nový návrh. Komise již eh, v pátek 23. listopadu má předložit nový návrh v naději, že Rada a parlament, jakožto, rovné, jakožto rovnoprávní partneři rozpočtového řízení, se budou moci shodnout na kompromisu. Ehm, kompromis ehm, běžného rozpočtu 2013 eh, bude možný v lednu příštího roku. Dovolte, abych eh, řekl, že Evropský parlament se samozřejmě zhostí své, je vědom své odpovědnosti v rozpočtovém řízení, stejně jako Evropská komise a usiluje o, o dohodu. Proto jsme si vědomi toho, že v případě nedohody bude bude eh, dvana, další rozpočet eh, schodný, tedy jedné dvanáctiny, ale nebude to ideální cesta. Přesto dohoda za každou cenu to parlament, s tím parlament už nemůže souhlasit. My jsme na křižovatce s tímto rozpočtem. Právě v posledních dvou letech jsme byli ujištěni členskými státy, věřili jsme ujištění členských států, že mm, pozice rady u pladeb podle návrhu komise běžného roku, takže budou tyto pozice akceptovat. My jsme to udělali s ohledem na obtížnou rozpočtovou situaci, kdy některé naše členské, ve které se nacházejí některé členské státy. Všem institucím bylo jasné, že Unie s touto přijatou úrovní plateb nevíde. Nemůže. A proto Rada a parlament na závěr rozpočtových jednání posledním eh, minulém roce slavnostně prohlásili, že všechny platby se, nebudou eh, rovnány tím um, schváleným rozpočtem a že bude rozhodnuto rychle o dodatečném rozpočtu. Toto slavnostní prohlášení parlament i rada eh, prohlásili, že to chtějí udělat bezodkladně. Já chci eh, vám, dámy a pánové, předčíst toto prohlášení. Já tady cituji z anglického textu. Eh, s ohledem na eh, fiskální, snahu o fiskální konsolidaci v členských státech, Rada a Evropský parlament souhlasí o, na snížení úrovní závazků na platby mm, ve srov, 2012 ve srovnání s návrhem rozpočtu komise. Žádají um, uh, opravný rozpočet o dodatečné prostředky na platby vzhledem k rozpočtu, eh, vzhledem k tomu, že prostředky eh, v rozpočtu 2012 jsou nedostatečné. Rada a Evropský parlament zaujmou stanovisko k návrhu opravného rozpočtu co nejrychleji, aby nedošlo k nedostatku prostředků na e, vyhrazených na platby. Dámy a pánové, toto není prohlášení poslanců, to je prohlášení členských zemí Evropské unie. A tady se na, v tom, této fázi se teď nalezáme. Komise rozpočtu 2012 má ještě platit z kohezních fondů, se sociálního fondu, z mm, Erasmu, z programu na vědu, které nyní se, ty, mm, to jsou účty, které se nyní musí vyrovnat ve výši 9, 9 miliard euro. Ještě musím zdůraznit potřebu mm, dalších plateb na rok 2012. A to jsou platby k 10 to není založeno na předpokladech a odhadech, ale na právních závazcích, které komise musí plnit. Abychom mohli vážně jednat o rozpočtu 2013, tak je nutné nejprve korektně uzavřít rok 2012. Pokud není jasné, kolik nezaplacených účtů bude kdy na stole k 31.12., tak není možné seriózně rozhodnout o tom, jaká bude potřeba na rok 2013. Členské státy k konci dohadovacího řízení ještě hlásili, že budou schopni schopni se k tom, držet toho prohlášení k roku 2012 a e, přinést těch chybějících 9 miliard. Ale mm, není možné, kdy, když máme zaplatit 9 miliard, tak se nemůžeme omezit na to, že 2, 3 nebo 4 e, miliardy jak si nabídnout jako maximum. A to však členské státy do úterý večer dělaly. A na tomto základě nebylo možné nalézt dohodu s parlamentem, protože členské státy požadovali, nepožadovaly nic jiného než schválení deficitního rozpočtu. Parlament ale není připraven na takto neseriózní jednání které dělají člen, dělá řada členských států ve svých národních rozpočtech, tak to tedy přenášet na evropskou úroveň. Když nevyřešíme problém roku 2012 a bude tam a převedeme tolik jaksi částek na e, rok 2013, tak budeme platit úroky z prodlení a pak budeme stát v roce 2013 před neřešitelnými problémy. Dámy a pánové, to není běž, již standardní rozpočtový postup. To není zdravý, zdravé finanč, zdravý finanční management, eh, ke kterému jsme eh, teď eh, zavázáni. Proto je jasné, že rok na, rozpočet na rok 2013 musí být dostatečný, abychom mohli plnit závazky k platbám. Ještě zbývají požadavky na rok, z roku 2012, například pokrytí října a e, listopadu stávajícího roku, které je, musí být dány k dispozici pomocí opravného rozpočtu. E, Evropský parlament e, ty své priority růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost, tak o ty bude bojovat. A návrh rozpočtu komise v případě položek na závazky kategorie 1 a je ještě možné zlepšit. Dámy a pánové, vážení kolegové, jsme připraveni konstruktivně a seriózně pracovat na rychlém řešení otevřených otázek společně s radou. Také my si přejeme rozpočet na rok 2013. Jsme připraveni jednat, jsme otevření a po prezentaci no, nového návrhu komise doufáme, jakmile tedy se to řízení znovu rozjede, takže se i v radě prosadí poznání, že je nutné platit vlastní účty. A pozitivní slovo na závěr. Minimálně jsme mohli na díky tomu, že na tom parlament trval a já jsem se o to osobně zasazoval, a chci poděkovat všem už zúčastněným, především kolegovi Lamasurovi a paní Balcány. My jsme se společně zasazovali o to, přesvědčit členské státy o tom, že ten opravný rozpočet číslo 5 na rok 2012 eh, s mobilizací eh, fondu Solidarity na, pro oběti zemětřesení v Itálii ve výši 670 milionů euro bude moci být brzo schválen. Eh, hlasování je dnes odpoledne, je to eh, signál aktivní solidarity s členským státem. Mm, pan Mavrojany a já jsme podepsali tento rozpočet před několika minutami, aby tyto prostředky, a to je jasný signál solidarity, těm postiženým osobám, nejvíce postiženým obcím Milia Romania eh, bude dán k dispozici nyní. Doufejme, že i zbývající rozpočtové otázky dospějou k pozitivnímu závěru a že v, eh, na prosencové plenárce mm, budeme moci eh, hlasovat o rozpočtu číslo, rozpočtu číslo 6 v dostatečné výši a také o um, solidním rozpočtu na závěr chci konstatovat, že pro mě toto bylo nové, alespoň v mé funkci předsedy tohoto parlamentu. Já jsem se mnohému naučil. Hlavně jsem se naučil něco o rozporech mezi pojmy rada a realita členů rady. Rada není pan Mavrojanis, rada nejsou všechny členské státy, ale v radě jsou členské státy, které nejsou připraveny e, dodržet své vlastní sliby. Členské státy, které jsou připraveny nás vést k deficitu rozpočtu. A chtít od nás to, co dělají svoji nedbalostí ve svých vlastních uh, rozpočtech. Jsem rád, že pro naše rozpočtáře v našem parlamentu eh, není připravena takto postupovat. Děkuji vám za pozornost. Slovo má nyní pan kolega Giovanni Lavia. Prosím. Signor Presidente. Pane předsedo, pane ministře Mavrojanisi, pane komisaře, kolegové, jak připomínal pan předseda Schulz, 13. v úterý uplynulo 21 dnů dohodovacího období. Do té doby parlament a rada nedospěli ke společnému stanovisku k rozpočtu 2013. Z hlediska parlamentu bylo už od začátku jasné, a my jsme to vždycky zdůrazňovali, ve svých formálních i neformálních rozhovorech, že není možné řešit otázku rozpočtu 2013, dokud neuzavřeme účty z rok 2012. Bylo tedy správné náležitě přeskoumat eh, opravní rozpočet číslo 5, eh, o kterém jsme hlasovali dnes dopoledne na plenárním zasedání, jak už také říkal pan předseda. Hlavně ale také o opravném rozpočtu 6 a o rozpočtu na rok 2013. I ten rozpočet eh, navržený komisí nebere vůbec v úvahu nutnost eh, zaplatit platby vyplývající z minulého roku. Riziko, které by vyplývalo z toho, že zde nebude rozpočet a budeme operovat s těmi dvanáctinami, tato rizika znají všichni a Parlament se bude bránit tomu, aby to nastalo. My chceme dohodu na odpovídající úrovni, která by nám umožnila pokračovat ve výkonu všech komunitárních politik. Pokud jde o závazky, myslíme si, že je nutno investovat na, do růstu, rozvoje a zaměstnanosti. Jsou to priority Rady, parlament je také zvolil za priority i v rámci rozpočtu na rok 2013. Jsme si vědomi obtíží členských států a budeme to, mít v úva- budeme to brát v úvahu při jednáních. To ale neznamená, že by Evropský parlament byl připraven obětovat růst Evropské unie na oltář úsporných opatření, jak vyžadují některé národní vlády. Nicméně já věřím vzhledem ke skvělému klimatu spolupráce mezi institucemi, že je možné najít dohodu ohledně rozpočtu, ale v tomto postupu je parlament eh, spolurozhodovatelem, takže tato pravomoc, kterou mu dává smlouva, mu také dává právo dohlížet na správnou aplikaci těchto smluv a také evropských politik, a tedy ve prospěch evropských občanů. Děkuji, paní Guardia Sabal Rubial. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane předsedo rady. V této rozpravě bychom měli hovořit o dohodě, které dosáhl Evropský parlament a Rada ohledně rozpočtu 2013. Bohužel to ale není ten případ. Nedošlo k dohodě, protože jsme dokonce ani o této věci nezačali diskutovat. Pořád ještě čekáme až se rada rozhodne zaplatit faktury z roku 2012, které zatím ještě zaplaceny nebyly. Říkal to pan předseda Schulz a také zpravodaj Lavia k rozpočtu 2013. V parlamentu máme velmi jasné a logické stanovisko. Nemůžeme začít hovořit o příštím rozpočtu, dokud předtím nevyřešíme problémy z tohoto roku. A problémy z tohoto roku jsou faktury ve výši 9 miliard eur, které zatím ještě nebyly proplaceny a které přímo dopadají na celou řadu občanů EU. 500 zaměstnanců z mé země nemohou dostat nebo nemůže dostat peníze z Evropského fondu spravedlnost, eh, přizpůsobení se globalizaci, ale 12 jich také v Itálii, 1500 eh, ve Finsku a tak podobně. Neovlivňuje to ale pouze je. Evropští studenti si nejsou jisti, zda dostanou nebo nedostanou stipendia Erasmus. Výzkumníci nevědí, zda dostanou své výzkumy zaplaceny. Proč? Protože Rada se nedokáže dohodnout, aby jim zaplatila a proto není možné postupovat v jednáních, je to nepřijatelné a proto my čekáme, až Evropská komise předloží nový návrh. A komise ví, jaké je stanovisko parlamentu a my doufáme, že jejich návrh půjde naším směrem. Myslíme si, že v rozpočtu je dostatečná marže k tomu, aby se věnovalo více zdrojů některým evropským programům. Myslíme si, že je nutné posílit eh, malé a střední podniky, výzkum a inovaci v sedmém rámcovém programu, anebo mobilitu a vzdělávání pro mladé. Už jsme to říkali i v jiných rozpravách. Mezi parlamentem a radou není takový rozdíl, pokud jde o naše priority a myslím si, že můžeme dospět k rychlé a uspokojivé dohodě. Nejvíc problémů vidím v tom, že se musíme dohodnout také na platbách. Pokud nechceme mít paralizované programy studenty, kteří by se obávali o svá stipendia, anebo pokud nechceme, aby regiony a obce čekaly na to, až dostanou peníze, které jim komise slíbila, musí se s tím něco udělat, musí se to navýšit, protože listopad ani prosinec nebudou zaplaceny v roce 2012. Budeme tím pádem potřebovat více peněz v roce 2013. Po dvou letech slibe, slibu a nedodržených slibů už nemůže parlament přistoupit na další společné prohlášení, kde se rada zaváže vyplatit další prostředky, kdyby to bylo nutné. Neuděláme znovu stejnou chybu. Pokud máme znovu zde před sebou paralizování rozpočtu, je to proto, že rada neplní své povinnosti. Pane Mavrojanis, já doufám, že budete schopný dospět k dohodě. Je to v rukou rady. Děkuji. Thank you, Mr. Mulder. Děkuji, pan Mulder. Děkuji vám, pane předsedo. Pan Šulce nás už opustil, ale myslím, že ve svém úvodním proslovu velmi výstižně řekl, v čem zde spočívá problém. Často je to tak, že vyjednáváme s radou, učiní se nějaké ústupky, a pak se to všechno shodí s tím, že požadavky parlamentu prý jsou nadměrné a že určitě každý pochopí, že na to teď nemáme. E, já tomu zase rozumím tak, že jestliže podepíšu kontrakt a zavážu se k platbě, tak v podstatě to platit musím. Takhle to funguje. Funguje to všude a to platí i pro Evropský parlament nemá smysl říkat, že nemůžeme dovolit, aby rozpočet rostl více než o inflaci a tak dále. Jakmile přijmeme závazek, pak ho musíme také zaplatit. Otázkou samozřejmě zůstává, zda odhady komise jsou přesné nebo nejsou a samozřejmě je tam pořád ještě značná míra nejistoty, ale takové odhady, kdyby e, si je dělali členské země sami, tak e, by to možná dopadlo s ještě většími požadavky na zvýšení než těch 6-7 My bychom potřebovali skutečně seriózně posoudit, zda návrhy komise jsou správné nebo ne. A já mám dvě minuty, ne pouze jednu, pane předsedo. Čili my musíme přeskoumat, jestli tyto odhady jsou správné nebo ne. A pokud ano, pak tedy vyjednávání rozpočtu na každý rok by nemuselo být zas tak obtížné. Pokud chceme redukovat rozpočet, musíme redukovat také závazky. Není pan Ešuat na jednu minutu? Pane předsedo? Nedohoda v dohodovacím řízení je skutečně smutná věc a není to jenom proto, že eh, v tisku eh, to zaznělo velmi negativně, ale dokonce vznikl dojem, že Evropský parlament eh, nechce spolupracovat na hospodách. Předseda parlamentu, než odešel, to nasínil velice správně. Jde o technický spor, je to retrospektivní záležitost, která se týká přislíbených 9 miliard a e, je to předmětem opravdu rozpočtu číslo 6. Co si z toho vzít? Určitě e, potřebujeme daleko e, lépe a pečlivěji kontrolovat odhody, odhady ze strany členských zemí. Nicméně zde jde nyní o to, aby byl zmražen rozpočet na příští rok. A my tady máme velké závazky, celkem by to bylo přes 20, přes 20 miliard eur na leta 2000, z let 2007 až 13. Toto bychom měli převést do příštího roku. To je prostě věc, kterou si rada musí rozhodnout. A já si myslím, že parlament by se měl pozitivně angažovat s radou, tak aby jsme dosáhli pozitivního rozhodnutí. Paní Andersen, není žádnou žádným tajemstvím, že toto vyjednávání o rozpočtu eh, vlastně zkrachovalo předtím, než vůbec začalo. A začalo to tedy tím, že Evropská unie žádala 9 miliard navíc na pokrytí závazku z letošního roku. Já jsem byla skeptická od začátku. Mnoho členských zemí si je nemůže dovolit spolufinancování eh, v době krize už dva měsíce po uzávěrce za rok 2011 nám komisař pro rozpočet řekl, že jim chybí 11 miliard euro o dva měsíce později říkal, že je tam přebytek 1,5 miliardy. A na dohodovacím řízení z příštího roku eh, řekl, že potřebujeme další eh, redukci 1,5 miliardy. Takže které číslo vlastně platí. Eh, toto je chování, které vážně ohrozilo věrhodnost těchto jednání. Eh, normálně bychom v podstatě neměli schválit nic, dokud nedostaneme ze strany eh, ženský zemí nebo komise spolehlivá čísla. Já to říkám už mnoho let. Ke další informace, modrá karta. Ano? Vážení, já bych se chtěl zeptat vážené kolegyně, jak by eh, označila dlužníka, eh, který, když má zaplatit své dluhy, prohlásí, že si to nemůže dovolit. Děkuji. Děkuji. Jediný kompromis, který Rada a členské státy um, převzali, bylo k rozpočtu 2012 bylo v tom, že rada prohlásila, že by mohla dát k dispozici více prostředků, pokud by to bylo potřeba, tak to souvisí s neočekávanými událostmi, jako e, jsou e, povodně v Itálii, ale 9 miliard euro, což je téměř 7 rozpočtu na rok 2012, tak to je neakceptovatelné. A ukazuje to, že není e, možné se spolehnout na účetnictví komise. Pan Jariga, prosím, chcete vstoupit do diskuse? Paní Andreasen, myslíte si, že faktory vydané členskými státy a předané Evropské komisi jsou dostatečným důkazem věrohodnosti, anebo ani ty faktory ne? Eh, Já se domnívám, pane Garigo, že eh, bychom měli mít předložený eh, průkaz, důkazy o tom, že ty projekty jsou vedeny efektivním způsobem. To pro mě není tedy důkaz, že potřebujeme peníze, že si o ně někdo řekne. Prostě my nemůžeme ze dne na den si vymyslet 9 miliard eur. Děkuji a nyní pan eh, Mavrojanis eh, radu. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, eh, vážený dámy a pánové poslanci, vážená komise, nám je velice líto, že dohodovací Eh, výbor zvolaný po předchozím plenárním zasedání parlamentu se nedokázal dohodnout na opravném rozpočtu k roku 2012 eh, v předepsané lhůtě 21 dnů. Kyberské předsednictví udělalo všechno pro to, aby k dohodě v daném časovém rámci došlo. My jsme snažili až do posledních hodin, ale musíme nyní akceptovat skutečnost, že pozice našich institucí jsou nekompatibilní. Rada se domnívá, že se po celou dobu vyjednávání chovala velice otevřeně a prošně. Podařilo se dosáhnout určitého pokroku konkrétně, podařilo se schválit jeden z klíčových prvků toho balíčku v návrhu rozpočtu číslo 5 opravného rozpočtu, eh, přičem šlo o 370 milionů eur eh, pro Itálii. Navzdory tomu se ovšem nepodařilo dosáhnout dostatečné flexibility v postojích tak, aby bylo dosaženo dalšího pokroku v otázce rozpočtu na rok 13. Mandátem dohodovacího výboru bylo právě dosáhnout dohody na rozpočtu pro rok 2013, ale ukázalo se, že se to nepodaří a musíme tedy žádat o opravný rozpočet číslo 6, eh, který bude žádat eh, doplňujících 9 miliard na již učiněné závazky. Je pravda, že Erasmus a globalizace jsou součástí tohoto opravného rozpočtu číslo 6 a my chápeme, že je to záležitost urgentní. My v radě O tom budeme dále jednat a chceme ctít naše závazky. Nadále se nicméně domníváme, že tuto otázku nelze povazo- po- posuzovat izolovaně, eh, jestliže je třeba dosaženého všestranného konsensu. A to je vlastně také důvod rozdílů mezi našimi pozicemi. Jsou souvislosti mezi rozpočty na léta 6 až 12 a potom na eh, rok 2013 a další, poněvadž eh, akce, které se z těchto rozpočtů budou financovat, eh, pokračují dál. Samozřejmě je třeba si jasně uvědomit, že my chceme plně ctít a respektovat práva Evropského parlamentu a také podstatu rozpočtového postupu jako legislativní pravomoci, spolurozhodování a tak dále, a to vždy i za konkrétních obtížných podmínek. Nám do konce roku zbývá jen několik málo týdnů a očekáváme nový návrh rozpočtu od komise který by měl reflektovat řádným způsobem dosažený rozpočet, dosažený eh, kompromis v ota- rozpočtových otázkách, alespoň ten částečný. A doufáme, že tedy budeme v jiné situaci než eh, je ta dnešní. Já nadále věřím, že je možné dosáhnout pozitivního výsledku ve zbývajícím čase. Kyberské předsednictví jistě udělá všechno pro to, aby došlo k rychlému pokroku v rozpočtových otázkách a počítáme s konstruktivním angažmá parlamentu v rozpočtovém dialogu, tak, aby bylo vše vyřešeno již od začátku příštího roku. Pane předsedo, vážení zpravodajové, já jsem přesvědčen, že naše společná důvěryhodnost by byla eh, na vážkách, eh, pokud by se nám nepodařilo dosáhnout eh, dohody vzhledem k tomu, o co všechno tady jde. Kyperské předsednictví a já osobně také jsme odhodláni dosáhnout úspěšného výsledku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám a nyní paní Hedegaard za komisi. Děkuji vám, pane předsedo. Především chci sdělit parlamentu, že bohužel pan Levandovský byl odvolán do Bruselu eh, na urgentní zasedání z MMF, eh, tedy ohledně MMF víceletého rámce. Tak abych reagovala na to, co pan předseda eh, řekl úvodem. Já tedy eh, vítal eh, to, že by bylo, co by, co by tady bylo v tom rozpočtu doplňujícím číslo 5 na rok 2012. To sice určitě musíme vítat, také zejména hlediska zemí jako Rumunsko a Bulharsko. Komise vyslovuje politování eh, nad tím, že se nepodařilo dosáhnout eh, shody na rozpočtu na 2013. Přesto věříme, že ještě do konce roku je možné nalézt řešení. V příštích dnech komise předloží nový návrh rozpočtu, tak jak to je v souladu s článku 314 smlouvy. Ačkoliv eh, Evropský parlament a Rada eh, se nezhodli na svých pozicích, přesto došlo na dohodovacím eh, výboru k určitému zblížení pozic k rozpočtu 2013. Evropská komise hm, nyní připravuje nový rozpočet a přeje si maximalizovat pravděpodobnost, aby došlo ke dohodě na tomto rozpočtu ještě do konce letošního roku a tedy abychom nemuseli hospodařit provizorně po 12 loňského rozpočtu. E, máme určité potíže. Jedna věc, kde nešlo ke shodě, je nedostatek prostředků na ohrazení závazku a také tedy pro rok 2012. My si všichni uvědomujeme, že Evropa čelí ekonomickým obtížím, škrtům, že je to obtížné pro členské země. Nicméně Evropská unie má právní povinnost uhradit své závazky. My máme stále ještě na stole opravný rozpočet číslo 6 a všichni si uvědomujeme, že skutečně účty je třeba platit a tady máme skutečně účty, faktury, ne pouhé odhady přiměřená, přiměřeným řešením, eh, přiměřené řešení eh, na úhradu závazků z roku 2012 musí být eh, nalezen i prakticky dnes. A je to zejména v zájmu malých středních podniků, výzkumu, studentů a tak dále, protože hm, pořád se čeká na peníze pro výzkumné programy a pro program studentský Erasmus komise si uvědomuje, že je třeba určité úrovně plateb tak, abychom mohli nadále podporovat růst a soudržnost a to je přesvědčení, které sdílí všechny instituce. Dovolte ještě, abych se vrátila k rozpočtu na 13 a k dalším krokům. Komise udělá všechno proto, aby vypracovala nový návrh rozpočtu, který bude dobrým východiskem pro parlament i pro radu a budeme se snažit zprostředkovat rychlé schválení tohoto rozpočtu na rok 13. Podobnou situaci jsme začali už v roce 2010. To bylo v souvislosti s prvním rozpočtem podle pravidel Lisabonské smlouvy. Po dohodovacím výboru došlo ke konstruktivní spolupráci mezi všemi institucemi, takže rok 2011 byl schválen včas. A na závěr, pane předsedo, dovolte, aby řekla, že Eh, jaké by tedy byly důsledky, hm, kdybychom nestihli schválit rozpočet včas? Jenom několik příkladů. Implementace klíčových evropských programů a akcí by se spozdila, což by mělo okamžitý dopad na příjemce prostředků. A to znamená, že eh, výdaje do zemědělství a přímou pomoc Eh, by byla silně, silně ovlivněná, poněvadž zhruba 75 až 80 těchto pladeb spadá do ledna února. Dále zde máme fond Solidarity, fond globalizační a také eh, rezervu na nenadále události. Také máme svoje agentury, které jsou financování z tohoto rozpočtu a týkalo by se to například našich velkých eh, systému agentury pro systémy IT nebo v oblasti eh, vnitra, eh, kde nový systém má být uveden v příštích dnech do provozu. To jsou opravdu velká rizika a já tedy věřím, že budeme ochotní intenzivně spolupracovat tak, abychom našli cestu k vhodné dohodě na příští rok. Já tedy eh, věřím, že dojde k řešení a že společným úsilím eh, dospějeme k tomu, že v prosinci se zde opět setkáme a budeme moci schvalovat rozpočet. Takto tedy přispějeme k ekonomickému růstu a ukážeme, že Unie je schopna se v obtížné době dohodnout. Děkuji vám. Pan Lamasur? Ano, děkuji, pane předsedo. Pane předsedo rady, paní komisařko. Pokud je o rozpočet, parlament se ukázal jako zodpovědně realistický. Dva roky po sobě kvalifikovaná většina tohoto parlamentu akceptovala úroveň plateb odhlasovanou radou ministrů, aniž by k tomu dodal jedno jediné euro. Parlament ve svém hlasování dával pozor, aby převládly jeho politické priority. Jsou to stejné priority jako priority Evropské rady agenda Evropa 2020 a později také obsah paktu stability a růstu. Tatáž odpovědnost nás vede i dnes, když říkáme, že rozpočet 2013 může být diskutován pouze v případě, když bude zajištěno proplacení faktur z rok 2012. Žádný ze 27 ministrů nespochybňuje výši těchto faktur. 9 miliard, ale někteří z nich nechtějí v roce 2012 zaplatit všechny platby, které se vztahují ke zcela uzavřeným programům v roce 2012. Je to v rozporu s finančním nařízením, je to v rozporu s rozpočtem 2012, tak jak jsme ho odhlasovali, protože tam je závazek, který před chvílí přečetl pan předseda Schulz, že v případě potřeby je možno a nutno v průběhu roku přijmout opravní rozpočet. Evropský rozpočet musí být eh, vyvážený, to znamená, že se o něm musí hlasovat v rovnováze, ale musí být také vyvážený z hlediska toho, že zde nemůže být dluh 9 miliard eh, eur na konci roku. V předvečer Evropské rady odmítnutí zaplacení těchto faktur by vůbec nedalo důvěryhodnost pro rok 2013. A ti, kdo by v hlavních městech zapomněli, tak rozpočet na rok 2013 připomíná, že v rozpočtové oblasti, ať už se jedná rozpoč- o rozpočet na jeden rok nebo na sedm let, tak nic není možné bez souhlasu Evropského parlamentu. Já zdravím nového komisaře pro rozpočet. Musím říci, že komise musí připravit nový text, který zohlední stav našich diskusí. Komise bude fungovat eh, jako prostředník a my také hodně důvěřujeme kyperskému předsednictví, že podnikne nutnou iniciativu. děkuji. Pan Vogan. Uh, uh, děkuji, pane předsedo. Já jsem byl na dohodovacím řízení jako zpravodaj um, parlamentního rozpočtu a dalších částí rozpočtu, ale ani jsme se nepřiblížili k těmto záležitostem, protože ty diskuse o opravném rozpočtu návrhu právného rozpočtu číslo 5 a 6. Návrh číslo 5 byl um, odsouhlasen pro nás v parlamentu, to bylo morální, eh, nejen finanční téma. Eh, jsem zklamán ale, že nedošlo k dohodě o opravném rozpočtu číslo 6. Znepokojuje mě, že nebudou splněny právní závazky a více se obávám o budoucnost některých projektů v budoucnu. Uh, apeluji na radu, aby se dohodli mezi sebou, protože tady e, to je boj v rámci rady, který musí být vyřešen. K otázce dalších částí rozpočtu chci připomenout, že jsme e, náš nárůst na příští rok zachovali na 1,9 což obsahuje další náklady na Chorvatsko a 1,7 nárůst platů. Takže skutečný provozní nárůst na par- pro parlament je pouhých 0,6 A na to parlament může být pyšný. Co se týče dalších kapitol rozpočtu, tak tam eh, jsou pouze dvě věci. Celková úroveň nárůstu pro instituce. Rada chce zmrazení pro všechny instituce. My říkáme, že to je špatně, že instituce mají různé potřeby, proto je musíme uh, uvážit v některých oblastech nárůst. Samozřejmě chceme, aby to bylo pod 1,9 Další otevřené téma je nárůst platů o 1,7 což nyní řeší soud. Parlament věří, že je obezřetné, těch 1,7 nárůst mest dát do rezervy. Mohlo by to být horší, protože když soud potvrdí tento nárůst, tak bychom museli najít prostředky zpětně k um, roku, července roku 2007, takže bychom měli tam eh, započítat jako rezervu nárůst mest o 1,7%. Tento parlament se domnívá, že to je správné. Děkuji, pan Alvaro tady není, takže pan Morganty. Č- modrá karta, pan Tanok. Hmm. Akceptuje to? Akceptujete to, pane Von? Tak to se těším. Pane, já si vás velice vážím. Eh, mm, často spolu jezdíme autem, ale jak můžete ospravedlnit? za současných polit, eh, ekonomických podmínek, především v Británii, kde jsou zmrazeny mzdy, lidé jsou propouštěni z veřejného sektoru vzhledem k škrtům, že eurokrati jsou imunní a že mají eh, nárok na nárůst o 1,7%. Měli by mít zmrazené platy úplně. A nebo pokud vůbec, pokud už neškrty v současném klimatu. Pane Von. Děkuji. Já jsem se nevyjádřoval k těm 1,7% nárůstu, jestli si to zaslouží, ale že soud pravděpodobně potvrdí tento nárůst a proto budeme muset zaplatit těch 1,7%, ať chceme nebo ne. Takže za těchto okolností je moudré, aby parlament to dal do rezerv. A je to moudré i pro ostatní instituce, aby se to dali do rezerv a chci, aby to rada akceptovala, toto stanovisko. Děkuji a teď přejdeme k panu Morgantimu. Děkuji, pane předsedo. Z neúspěchu dohodovacího řízení vyplynula celá řada problematik této Evropy, která už nestojí na vlastních nohou. Peníze obětem zemětřesení v Itálii nikdy nepřišly. To je opravdu ostudné. Evropa směřuje do záhuby. Řada členských států už nechce naslouchat žádostem ze strany komise. A Evropa opravdu není příliš zajímavá ani užitečná. Jedna věc ale musí být jasná, je třeba respektovat přijaté závazky, takže programy, které už jsou naplánované, jako například Erasmus, musí mít potřebné zdroje k tomu, aby mohly pokračovat. V budoucnosti budeme muset být pragmatičtější a méně ideologičtí. Musíme se zaměřit pouze na opravdu prioritní cíle. Myslím si v každém případě, že první věc, kterou musíme změnit, je Evropská unie tak, jak je dnes chápána. Dnes už mě nikdo nevěří. Ani členské státy, které chtěli a teď už se o ně nechtějí starat. Děkuji. A teď eh, postup k HDI. Jako první na mém seznamu je paní Basesku. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je opravdu politování hodné, že jednání mezi parlamentem a radou ohledně rozpočtu 2013 nebylo ukončeno úspěchem. Rozdíly mezi názory těchto dvou institucí byly příliš velké, aby byl možný kompromis. Musíme najít roz... způsob, jak zaplatit uh, ty pohledávky z roku 2012, jinak hrozí, že se nebudou nadále uplatňovat v následujících letech politiky EU. Já také podporuji fakt, že je nutno proplatit některým členským státům již provedené platby v rámci některých projektů, jako je například program Erasmus. Kromě toho jsou i jiné projekty a politiky, které budou ovlivněny v případě, že se nenavýší rozpočet na rok 2012. Bude to například rozvoj venkova, sociální fond, fond soudržnosti a sedmý rámcový program pro výzkum a rozvoj. Děkuji, paní Ježlověcká. Parlament Europejski stojí na, na zobowiązań budżetowych. E, Evropský parlament je na straně závazků podle rozpočtu. Nám se nepodařilo dohodovacím řízením dohodnout na rozpočtu na rok 2013, když máme prázdnou pokladnu už na rok 2012. Eh, potřebujeme 9 miliard eur navíc do rozpočtu na 2012 a to je de facto v zájmu členských zemí, poněvadž tyto peníze se vrátí všechny do členských zemích a budou z nich urazeny investice již učiněné v rámci politiky soudržnosti. Také se dostanou vědcům eh, nebo Eh, exekutivním agenturám, které řídí například Erasmus a další studenty, další eh, programy. Dále eh, splnění těchto závazků nám umožní vytvořit rozpočet na rok 2013, ale jasné musí být to, že pokud z národních rozpočtů nepřiplyne více peněz, utrpí naše důvěryhodnost a Evropská komise bude možná čelit právním důsledkům. Děkuji vám. Pan Savana puhemies euroopan unioni tarvitsee budjetin joka. pane předsedo evropská unie potřebuje rozpočet který povede eh, k rovnosti k hospodářskému růstu a bude bojovat proti nezaměstnanosti mladých eh, v celé Evropské unii. Rozpočet eh, nás stojí 35 centů denně, ale musíme dbát také na to, aby tyto rozpočtové zdroje nebyly nadužívány. Musíme tedy vyslat signál vůči evropským občanům. Není to jednoduché, nicméně musíme říci, že tvrdá linie rady, pokud jde o rozpočtová jednání, není odpovídající. Půjdeme-li touto cestou, budeme-li nadále takto postupovat, tak tím podkopeme základy Evropské unie. Chceme-li společně budovat Evropskou unii, chceme-li vůbec budovat Evropskou unii, protože právě o to teď tady jde. Děkuji, pan Rubik. Danke, Herr Děkuji, pane předsedo. Jde prostě o to, že jsme se zavázali provádění určitých programů, schválili jsme je, zkontrolovali jsme je no a teď je musíme ještě zaplatit. Ony určitě zaplaceny budou, otázka je kdy. Možná, že ne v roce 2012 a v tomto případě by se to přesunulo do roku 2013 a to znamená, že ty horní hranice by se staly potom výchozími hodnotami pro další platby ale samozřejmě to musí být podepřeno návrhem komise, dvoutřetinovou většinou v radě a schválením v Evropském parlamentu. Já si myslím, že je mimořádně důležité, abychom evropském evropským občanům ukázali, že evropské programy jsou prospěšné, a to zejména v krizi, kdy máme zadlužené národní rozpočty tam potřebujeme skutečně udělat cosi pozitivního pro ekonomiku, proto je důležité shodnout se zejména na programech, které jsou tady pro zaměstnanost a pro podporu růstu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, paní Holmeier. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych se nejdříve připojila k názoru, že staré účty je třeba platit. A neměli bychom si to prodražovat tím, že nám eh, na to naběhnou úroky, poněvadž eh, určitě naše důvěryhodnost v očích občanů neposílí, když to, co jsme s jistotou slíbili, nakonec nebudeme chtít proplatit. Proto je tedy mimořádně důležité, aby byl schválen opravný rozpočet pro rok 2013 budeme mít eh, podobnou eh, potíž a sice pokud ho schválíme v příliš nízké úrovně, eh, budeme potřebovat na konci roku ještě větší doplatky a my bychom mohli tedy čelit vážným důsledkům v případě prodlení našich plateb, prodlení v našich platbách. Nicméně to by nám nepomohlo. Prostě můžeme se bavit o budoucnosti, jak to udělat jinak, ale e, nyní prostě je třeba s tím něco udělat a já děkuji kyperskému předsednictví za intenzivní angažmá. Děkuji. Takže tím končí každý a, a nyní za komisi paní Hedegaard. Já budu velice stručná, já už jsem řekla, že komise uh, Eh, přijde s novým návrhem na základě toho, co jsme slyšeli od Rady a od parlamentu. Víme, jak eh, je čas zásadně důležitý a je naším názorem v komisi, že pokud je politická vůle, tak je možné eh, dosáhnout rozpočtu, který potřebujeme na rok 2013. My všichni víme, že to je to nejmenší, co by od nás občané teď očekávali že se nebudeme schopni dohodnout, to by neprospělo nikomu. Takže budeme velice usilovně pracovat, abychom ho dosáhli v příštích týdnech a měsících, které nám zbývají. Pan Mavrojanis záhradu. Děkuji, pane předsedo. Chci vám poděkovat za tuto výměnu názorů, když bychom preferovali, aby jednání dospěla k úspěšnému konci mm, dohadovacím řízení, tak všichni stílíme eh, snahu pokračovat v diskusích na jednání o pozitivním výsledku do konce roku. Ve skutečnosti ehm, to dohodovací řízení mm, skončilo bezvýsledně také signalizuje začátek intenzivního úsilí to nevzdát a pokračovat v úsilí o dosažení eh, dohody. Já chci vyjádřit um, své, eh, svůj respekt vůči panu Lamasurovi a dalším kolegům v Evropském parlamentu za konstruktivního ducha a také pane komisaře Levandovského. Letošní Eh, rozpočtová, rozpočtové řízení probíhá za obtížných okolností a proto je třeba zvláštního úsilí všech stran, pokud se máme dohodnout a dospět k realistickému rozpočtu na rok 2013. Předsednictví rady a já osobně uděláme všechno, abychom dosáhli pozitivního výsledku do konce roku. Komis, čekáváme, že komise se hraje tradiční roli takového zprostředkovatele, především komisař Levandovsky, um, co se týče návrhu um, rozpočtu, který teď připravuje a um, dalších následných diskusí. Ještě jednou děkuji za pozornost a pochopení. Děkuji kolegové, děkuji komisi. Teď přejdeme k ústním, k otázce k ústnímu z konference o změně klimatu v Doha.